Eh, vítám eh, vás na eh, dalším bodu programu a to je vysvětlení hlasování. Chvíli jsme dali přestávku, aby mohli opustit sál ti, kteří se tohoto nechtějí účastnit a prosíme ty, kteří zde jsou a nechtějí se účastnit té vysvětlení hlasování a provádějí zde soukromé rozhovory, aby tedy Eh, laskavě opustili sál. A nyní se budeme eh, eh, zabývat Evropskou, Evropským fondem pro strategické investice. Pět poslanců se hlásí do diskuse. Pan Nekov jako první z SAD na jednu minutu. Prosím. Vážený pane předsedo, Evropský fond pro strategické investice funguje už dva roky, ale pořád tady přetrvává rozdělení mezi východem a západem. V červenci 2016 patnáctka Eh, získala 91% eh, eh, prostředků z tohoto fondu a zbytek tedy pouze 9%. Evropský investiční fond funguje jako garance pro projekty, které chce podpořit. Ovšem výběrová kritéria jsou zjevně pochybná. Bulharská strana GERB už léta e, tvrdí, že e, tento fond nám pomůže vybudovat e, propojení sítí, ale to jsou zatím jenom sliby. A bylo by dobré, kdyby se to uskutečnilo, neboť bylo by to ku prospěchu národní, národní zájmy. Pan předseda, prosil bych eh, naše německé kolegy, aby své debaty přenesli mimo tento sál. Není paní Roza Damato. Děkuji, pane předsedo. My bychom eh, se eh, neměli příliš upínat k číslům, která tady byla řečena. EFSI se si vybrala eh, projekty a svůj výběr nechala také nezávislým způsobem prověřit. Můžeme říci, že eh, čísla, která jsou desagregovaná, se tady poněkud eh, přeceňují a navíc jsou poněkud nepřehledná. Také Evropský soudní dvůr ukázal, eh, že tato podpora eh, je pouze omezená, má omezené efekty, a to například eh, v energetice, tam, kde se chce investovat do obnovitelných zdrojů energie a podobně. Eh, to všechno se může stát časou, časovanou bombou, eh, kterou bude trpět eh, zejména reálná ekonomika. Děkuji vám. Děkuji vám také za metaforu, kterou jste použila. Nyní pan Hanan. Kolik času strávíme tady debatami o transferech peněz. A nikdy ovšem nedebatujeme o negativních efektech, které toto může mít na, in, na firmy, jednotlivce, odvětví a dokonce na celé národy. My vlastně jsme vyvinuli eh, vlastní eh, způsob vyjadřování, vlastní slovník, abychom tedy eh, abychom tedy eh, tuto debatu mohli eh, nadále rozvíjet. Eh, je to jako slovička, jako solidarita, jako greed, čili chtivost a podobně. Ale můžu vám říct jedno. Jestliže volič, jestliže politik vám slíbí, že vám dá peníze někoho jiného, pak se nedivte, že třeba vaše peníze sebere pro někoho dalšího. Děkuji, pane Hanane. A nyní pan poslanec Mamin, Mamikins. Děkuji, kolegové. Chtěl bych vás upozornit na to, že Evropský fond pro strategické investice pomáhá zejména těm zemím, eh, které nepotřebují velké investice, eh, pokud se týče infrastruktury a eh, geografického propojování. V Lotyšsku je to ovšem poněkud jinak. Nám lidé odcházejí do odcházejí na západ, je špatné spojení, eh, takže de facto eh, jdeme směrem k vylidněné zemi eh, pouze těch, kteří jsou pokročilého věku a nemohou se přesunout jinam. Skutečně bylo by dobré, kdyby tento fond raději pomáhal zemím, které mají tuto potřebu. Děkuji vám. A nyní eh, paní Záborská. Děkuji vám, pane předsedo. Podpořila jsem usnesení ke zprávě o skutečňování tohoto Evropského fondu pro strategické investice. Je totiž jeden ze způsobů, jak navýšit v Evropské unii objem investic pro projekty, které mohou vést k vyšší zaměstnanosti a prosperitě. Tato zpráva obsahuje mnoho dobrých návrhů, jak zlepšit fungování tohoto nového nástroje a komunikaci s občany i podnikateli. Chci ovšem potrhnout, že zlepšení investičního prostředí nemůže být pouze otázkou veřejných investicí, ale především soukromých zdrojů. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Dantyho. Evropská agenda pro kolaborativní ekonomiku. A jako první pan poslanec Tibor Sány za socialisty. Prosím na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Evropský program pro ekonomiku sdílení. Vítám a tyto možnosti, protože to zvyšuje hospodářskou soutěž a zároveň to má dopad na práva pracujících jak vidíme v tomto textu. Hlasoval jsem pro tuto zprávu i proto, že se zde hovoří o vzdálených oblastech, o vesnických oblastech a tato oblast ekonomiky sdílení právě pro náš venkov připravuje a pro znevýhodněné regiony představuje obrovskou příležitost. Děkujeme, říká pan předseda a dalším řečníkem je pan Mamikins. Prosím. Děkuji za slovo. Ekonomika sdílení představuje nové příležitosti pro naši společnost a zároveň příspěvek k růstu a tvorbě pracovních příležitostí v Evropské unii. Hlavní výzvou je nalézt správnou definici toho, co to znamená ekonomika sdílení, nalézt odpovědi na důležité otázky, jakým je ochrana spotřebitele, eh, ochrana zaměstnání, zdaňování a tak dále. Ekonomika sdílení umožňuje určité flexibilní uspořádání což znamená, že lidé mohou být ekonomicky aktivní tam, kde nejsou k dispozici tradiční formy zaměstnání. Zároveň ale musíme být opatrní, protože nové platformy a technologie často eh, znamenají eh, určité nekalé výhody a vytlačování z trhu menších subjektů. Zároveň by to mohlo mít nepředvídatelný ekonomický, sociální a politický dopad, ale i přesto se domnívám, že tato zpráva jde správným směrem. Děkujeme, říká pan předseda a dalším řečníkem je paní Anna Záborská, prosím. Moc se omlouvám, říká pan předseda. To je moje chyba. Nikdo není dokonalý. Nejprve to je Lucy Anderson. Děkuji za slovo, pane místo předsedo. Ekonomika sdílení v takových oblastech, jako je cestování, cestovní ruch, může zlepšit životy našich občanů a kvalitu zaměstnání. Ovšem musíme ji regulovat odpovědným způsobem, aby nedošlo k zneužívání spotřebitelů a pracovníků, kteří se spolehají na tyto nové business modely. Je zásadní zajistit, aby zdaňování a jiné veřejné ne, politiky a priority byly regulovány a řešeny v rámci ekonomiky sdílení řádným způsobem. Text této zprávy odráží naše obavy a proto jsem byla potěšena, že jsem mohla hlasovat pro. Děkujeme. Paní Anderson, omlouvám se ještě jednou. Nevím, jak se mi to povedlo vás přeskočit. Takže prosím, paní Záborská, děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem podpořila tuto zprávu o kolaborativní ekonomice, protože to podpořila jsem ji, ale s určitými rozpaky, než jsem si ji přečetla, tak jsem měla takový eh, pocit, že mezi ekonomikou sdílení a tržní ekonomikou není žádný rozdíl. Právě proto jsem ráda, že zprávy z vlastní iniciativy tohoto charakteru rozšiřují i mé horizonty a poskytují mi příležitost podívat se na známé skutečnosti, například dělba práce, specializace a následně nezbytná spolupráce při výměně zboží a služeb, podívat se na tyto aspekty novýma očima. Pravděpodobně ale ještě uplyne mnoho času, než diskuze o ekonomice sdílení vstoupí i v evropskou legislativu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme paní Záborské. A nyní to je zpráva pana Věrkunena a pana Žuvéna, která se týká online platformy a jednotného digitálního trhu. Pan Nikov má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Víme, že digitální trh Evropské unie je roztříštěn a že není konkurence schopný v globálním měřítku. Zároveň je zde právní nejistota a toto všechno představuje problémy pro malé a střední podniky které jsou páteří evropské ekonomiky. Těmto podnikům bychom měli pomáhat a právě proto žádám Evropskou komisi, aby podporovala růst těchto onlineových platform v Evropské unii, protože tyto napomáhají malým a středním podnikům zúčastňovat se, podílet se na globálních trzích. A zároveň je například onlineové přístupy pro startup společnosti, chrání investice do této oblasti. Zároveň se zde hovoří o sítích 5G, zatímco v těch nejvzdálenějších regionech v Bulharsku nemáme ani sítě čtvrté či třetí generace. Proto jsem tuto zprávu podpořil. Děkujeme, říká pan předseda. A dalším řečníkem je pan Tibor Šany. Jedna minuta, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva hovoří o onlineových platformách a jednotném digitálním trhu. Jeden z nejvýznamnějších návrhů je vysokorychlostní 5 gigabajtová síť a komise se zavazala podporovat investice do těchto sítí, zejména zlepšit přístup k 5 giga rychlostnímu internetu ve venkovských oblastech, aby se snižovaly rozdíly mezi venkovskými oblastmi a městem. Jinak by lidé pokulhávali v možnosti přístupu k této technologie a také k dovednostem, které se mohou naučit na internetu. Ehm, to jistě pomůže zakládání nových podniků a Měli bychom také ovšem bojovat proti fake news a chránit osobní údaje. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A dalším řečníkem je pan poslanec Kelly. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu pana zpravodaje, který vyvinul velké úsilí a vyhodnotil tuto situaci a význam zavedení nových digitálních platform na jednotném digitálním trhu, online platform tedy které poskytnou nové příležitosti a budou reagovat na nové výzvy, kterým čelíme. Je to také důležité pro rozvoj eh, ekonomiky sdílení. A to znamená, že je to další prostředek, jak reagovat na výzvy, kterým čelíme. Jednotný digitální eh, trh eh, bude základní podmínkou pro budoucnost. Chci poděkovat kolegům i výboru ITRE za práci na této zprávě a jsem potěšen, že mohu tuto zprávu podpořit, eh, protože z toho jistě prospějí malé a středně velké podniky, stejně takové jako jednotliví občané Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát, pane Kelly, děkuji vám, pane poslanče. A nyní se budeme zaobírat zprávou týkající se humanitární situace. Tedy nevidím tady eh, pana Jose Gracia Faria. Není nikde v sále, že? Takže Teď dostane slovo pan Andres Mamikins. Děkuji vám, drazí kolegové. Konflikt v Jemenu mm, není moc populární v diskusích v evropských sdělovacích prostředcích. To je jako taková selektivní slepota, která tady existuje díky nedostatku soustředění se Evropské evropských občanů. Lidé se angažují jenom, když vidí nějaké senzachtivé zprávy v televizi nebo na internetu a proto politici nejsou nuceni k tomu, aby cokoliv dělali proti tomuto krvavému konfliktu. E, situace v Jemenu, když se podíváme na politickou e, elitu, tak tomu mlčí zejména díky vlivu penězům Saudské Arábie, protože peníze nesmrdí je třeba skoncovat s tímto pokračujícím konfliktem, protože tato válka je podněcována neustále z obou stran konfliktu. My eh, kritizujeme tuto situaci, ale nejsme dostatečně kritičtí vůči nám. Já jsem podporuji podměňovací návrhy zelených a GUE. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane poslanče. Děkuji vám, pane poslanče. A teď přejdeme k poslední části vysvětlení hlasování. A sice k návrhu rezoluce o statutu a financování evropských politických stran a nadací. Jsou přihlášeni čtyři a jako první pan poslanec Tibor Sáni za socialisty na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem podpořil eh, tento návrh rezoluce a také souhlasím s tím, že v této oblasti existují určité nedostatky. A proto eh, je třeba to nařízení 140 upravit. Jde tedy také o Eh, účast na práci eh, různých politických stran. A těším se na úpravu tohoto nařízení. Děkuji. Nyní paní poslankyně Michala Šojdrová

Eh, teď máme ještě eh, další eh, dva řečníky, paní poslankyně Záborská ze Slovenska. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament ve svém usnesení žádá, aby komise připravila novelu pravidel pro financování evropských politických stran a nadací. V určitém smyslu souhlasím s navrhovateli v tom, že nějaké změny bude třeba provést. Chápu ovšem také obavy malých politických stran a nadací, kdy by některé typy změn mohly být likvidační. Jsem přesvědčena, že komise i parlament by měli postupovat v této věci citlivě a uvážlivě. My jako poslanci Evropského parlamentu musíme tento proces sledovat a a musíme být aktivní, nemůžeme eh, čekat až na finální text, eh, který už bude neměrný. Já rovněž eh, trvám na tom, že pokud budeme, od začát, pokud budeme měnit pravidla, měla by fungovat až od začátku nového volebního období. Děkuji a ještě rovněž ze Slovenska v neposlední řadě pan poslanec Branislav Škripek. Děkuji vám, pane předsedo. Tento parlament se pokouší o změnu pravidel pro evropské eh, politické strany eh, co pár let, což podle mě není dobré pro vyzrávání a stabilitu demokracie. Myslím, že eh, návrh omezit možnosti vytvářet evropské strany eh, nenapomáhá demokracii. Eh, zdá se, že na to, abyste zde se mohli uchytit, musíte být eh, součástí evropské bruselské bubliny. A jde o jakousi snahu zabránit iniciativám, které jdou z dola. I když je zde snaha omezit eh, proti evropské malé strany. Myslím si, že toto určitě nepomůže a neměli bychom také tyto signály vysílat našim občanům. Děkuji vám, pane poslanče. Děkuji eh, také všem ostatním poslancům, kteří se zúčastnili debaty. Děkuji tlumočníkům, administrativě. Bylo mi potěšením a ctí, že jsem mohl vést tuto debatu. Přeji vám nyní eh, dobrou chuť a vyhlašuji přestávku do 15. hodiny. Thank you.